Eh, good evening. <laughs> Good evening, dear. Dobrý večer, dámy a pánové, vážení přátelé, milí kolegové. Rád se s vámi setkávám zde v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Zase jednou vidím, že jste plní energie, protože je tady tolik hluku, že se snad nikdo s nikým neslyší. Prosím vás, začneme s hlasováním. Máme víceméně dvě hodiny. A to znamená, že hned po prázdninách začneme pěkně z ostra a nebudeme ztrácet čas. Jdeme na to. Přijetí pořadu jednání. Připomínky nejsou. Sdělení předsedy. Co se týče tlumočení, nedostali jsme bulharštinu ani rumunštinu. A tímto se kolegům z Bulharska a Rumunska za tento nedostatek z celého srdce omlouvám. Je mi to skutečně velmi trapné, ale doufám, že po prázdninách to ještě přežijete. Čtvrté zasedání pracovní skupiny na téma digitální unie, kolegové, proběhne v Bruselu ve středu 23. září 2015 a to od dvou hodin odpoledne do čtyř hodin odpoledne, tedy opět dvě hodiny. 14.00 až 16.00. Téma kyberbezpečnost. To je velice důležité a relevantní téma. Hovořit budeme o celé škále otázek od ochrany citlivých dat po ochranu kritické infrastruktury. A samozřejmě, jako vždy, jsou srdečně zváni všichni členové výboru ITRE, naši poradci a asistenti. Vy jste také velice důležitý, prosím, mohli na vás apelovat, přijďte. Schválení zápisů. Ve složkách máte zápisy z 15. a 16. června 2015, ale kolegové, vy se mi tady někteří stále bavíte, zejména tady dole v první řadě. Nezlobte se. Já vás tady velmi dobře slyším a nemohu než poslouchat. A potom z 23. června, tedy z dvou našich schůzí, pakliže nejsou připomínky, zápisy jsou schválené a připomínky nejsou. Takže jdeme elektronicky hlasovat. Připravte si všichni kartičky, prosím pěkně. Tak připra- přípravou kartiček myslím, že si kartičku zastrčte do hlasovacího zařízení. Na úvod to otestujeme. Tedy otázka k hlasování. Jste rádi, že jste zpět zde? Na tuto otázku prosím odpovězte. Zahajuji hlasování samozřejmě. Hlasování je ukončeno. A pozor, SAD mají jednoho navíc. Ale ne, Patricie, vy musíte hlasovat. No nic, teď je to v pořádku. Tak, vidíme, že jste skutečně přešťastní, že jste zpět. Je to obrovská většina a za tu vám děkuji. A zdrželo se hlasování 17 kolegů. Hm. Jdeme hlasovat. Já budu číst vždy pouze dvě poslední číslice, protože ta čísla jsou dlouhá. Takže za prvé 5, 2, 2, 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 2, 9. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 3, 0. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 31. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 14. Pro? Proti? Zdržel zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 08 pro, proti, zdržel se, přijato. 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 00 pro, proti, zdržel se, přijato 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 01 pro, proti, zdržel se, přijato 02 pro, proti, zdržel se, přijato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 proti, zdržel se přijato, 04 pro, proti, zdržel se přijato, 42 pro, proti, zdržel se přijato, 43 pro, proti, zdržel se přijato, 44 pro, proti, zdržel se přijato, 06 pro, proti, zdržel se elektronická kontrola, prosím. Zahajuji hlasování. Je to číslo 06.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 1 pro, proti, zdržel se. Přijato 52 pro, proti, zdržel se. Přijato 18 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 53 pro, proti, zdržel se. Přijato 54 pro, proti, zdržel se. Přijato 05 pro, proti, zdržel se. Přijato 06 pro, proti, zdržel se. Přijato 22 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 55 pro, proti, zdržel se. Přijato 19 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 07 pro, proti, zdržel se. Přijato 08 pro, proti, zdržel se. Přijato 09 pro, proti, zdržel se. Přijato 10 pro, proti, zdržel se. Přijato 11 pro, proti, tak ještě jednou.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 Jste velmi pečlivý. to se musí nechat. 72 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se. Přijato 16 pro, proti, zdržel se. Přijato 17 pro, proti, zdržel se. Přijato 18 pro, proti, proti zdržel se. Přijato 19 pro,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 proti, zdržel se přijato, 80 pro, proti, zdržel se přijato, 21 pro, proti, zdržel se přijato, 81 pro, proti, zdržel se přijato, 82 pro, proti, zdržel se přijato, 83 pro, proti, zdržel se přijato, 84 pro, proti, zdržel se přijato, 22 pro, proti, zdržel se přijato, 85 pro, proti, zdržel se přijato, 05 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 09 pro, proti, zdržel se. Přijato 86 pro, proti, zdržel se. Přijato 23 pro, proti, zdržel se. Přijato 87 pro, proti, zdržel se. Přijato 88 pro, proti, zdržel se. Přijato 89 pro, proti zdržel se přijato, 90 pro, proti zdržel se přijato, 91 pro, proti zdržel se přijato, 24 pro, proti zdržel se přijato, 25 pro, proti zdržel se přijato, 25 co? Eh, vážený pane Butikafre, 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 92 pro, proti, zdržel se, přijato. 93 pro, proti, zdržel se, přijato. 94 pro, proti, zdržel se, přijato. 04 pro, proti, zdržel se, přijato. 95 pro, proti, zdržel se, přijato. 96 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro. 13. Chcete kontrolu? Tak kdo je... Jo, vy chcete elektronickou kontrolu. Tak dobře, tak elektronickou kontrolu. Zahajuji hlasování o 13. Konec hlasování. SAD o jednoho víc. Dobrá, končíme hlasování. Je to přijato. Tak jsem měl kliku. Omlouvám se. 97 eh, pro, proti, zdržel se, přijato. 98 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 99 pro, proti, zdržel se, přijato. 0,0 pro, proti, zdržel se, přijato. 0,1 pro, proti, zdržel se, přijato. 0,2 pro, proti, zdržel se přijato, 0,3 pro, proti, zdržel se přijato. Elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. SAD opět, ne, teď už je to v pořádku. Konec hlasování. Přijato většinou 50 hlasů. Děkuji vám a děkujeme i paní zpravodajce. Jdeme na další bod, bod 6 na pořadu jednání, ke kterému také máme eh, závěrečný hlasovací seznam, který se týká mezinárodní eh, dohody o změně klimatu v Paříži COP21. A, a ty budeš a nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a to je pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se a schváleno 2, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 1, pro, proti, zdržel se, schváleno. 11 pro, proti, raději prověříme je, toto hlasování, pozměňovací návrh 11. Eh, je SRD má o jednoho člověka navíc. Končím hlasování. Schváleno. Sedmička. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Dvanáct. Prověříme sedmičku. Hlasovali všichni. Máme zase na straně SD o jednoho navíc. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 eh, na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže prověříme čtrnáctku první část. Zahajuji hlasování. Nyní je všechno v pořádku, končím hlasování. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, raději to také ještě prověříme. Zahajuji hlasování. Druhá část čtrnáctky. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, raději to prověříme, nejsem si jistý. Zahoji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, také je to zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se, radši jdi, to taky ještě prověříme, 17. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se schváleno 20 pro, proti, zdrželi se, raději to také ještě prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, také to prověříme, tento pozměňovací návrh, zahoji hlasování. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 21. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, bohužel nezvedáte řádně ruce. Musíme to prověřit, protože jsem neměl přehled o tom, kdo jak zvedl ruku. Takže prověříme 25. Končím hlasování. Schváleno. Prosím vás, abyste řádně zvedali paže. 27 pro, proti, zamítnuto 231 pro, proti, ještě také tento pozměňovací návrh prověříme. 31. Končím hlasování. Schváleno. 32. Pro. Proti. Zdrželi se také tento návrh prověříme. 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zabítnuto. 33 pro proti, zdrželi se, také tento návrh prověříme. Zahajuji hlasování 33. Končím hlasování. Máme o jednoho člověka navíc USD, takže končím hlasování. Schválen byl tento návrh. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, tento také prověříme, takže prověříme 45. -ku. Končím hlasování. schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se. I tento návrh prověříme. Budeme hlasovat elektronicky o 47. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schválen. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, proti, prověříme 55. -ku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se. Raději to ještě prověříme, 59. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. S velice malou většinou. 61 pro, proti, zdrželi se. Já jsem neviděl přesně, kdo jak hlasoval. Ještě raději prověříme 61 elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se Raději to prověříme. Zahajuji hlasování o 64. Končím hlasování. Schváleno. 69 pro. Proti. Zdrželi se. Nevím jaký je výsledek, nebyl úplně jasný, raději to prověříme elektronicky. Hlasujeme o 69. Končím hlasování. zamítnuto. Kompromis 7 byl schválen, 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, tento návrh také prověříme, 73. Zahoji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, proti, zdrželi se, pravděpodobně to bylo schváleno, ale raději to ještě prověříme. Takže prověříme 80 elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 82 pro, proti zdrželi se schváleno 83 pro, proti zdrželi se schváleno 85 pro, proti zdrželi se schváleno 86 pro, proti zdrželi se schváleno 87 pro, proti zdrželi se schváleno 9 pro, proti zdrželi se schváleno 97 95 eh, eh, pro, proti, zdrželi se schválen 96, pro, proti schválen 97, pro, proti schválen 98, pro, proti schváleno 99 pro, proti, zdrželi se, tento návrh prověříme, 99. Končím hlasování. Zamítnuto stovka pro, proti, zdrželi se, tento také ještě prověříme. Prověříme návrh 100. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Bylo potřeba to prověřit. A nyní 104 Německa. To je také ústní pozměňovací návrh od SAD. Jsou tady nějaké námitky? Je nutné, aby ti, kteří jsou proti, povstali jsou tady námitky, musí to být minimálně čtyři poslanci. Je vás víc než čtyři, je to součást jednacího řádu, stejně jako na plenárním zasedání. Tam to musí být 39 eh, členů a u nás jsou to čtyři členové, kteří, po, eh, kteří mají námitky. Takže my hlasujeme nyní bez ústního pozměňovacího návrhu o 104. Pro proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale jestli si přejete, můžeme to ještě prověřit. Takže to prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 105. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Tento návrh také prověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování u 105. Schváleno. 106 pro, proti zdrželi se schváleno. 10 kompromis pro, proti zdrželi se schváleno. 114 pro, proti zdrželi se zamítnuto na tři části. Eh, část jedna pro, proti zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti. Třetí část raději prověříme. Třetí část pozměňovacího návrhu 115. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 116 pro proti, zdrželi se schváleno a nyní závěrečné hlasování ve formě elektronického hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Končím hlasování. Všechno bylo schváleno, vidíte zde velkou většinu hlasů a já také bych chtěl poděkovat zpravodajům za vykonanou práci. Velice plynulé se odehrálo hlasování technická připomínka. Já vím, že všichni chtějí jít domů, ale já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, panu Kellymu, který vykonal skvělou práci a myslím si, že to si myslí všechny politické skupiny to, co je důležité, bych chtěl také zdůraznit. My musíme musíme získat většinu v tomto výboru a pod vedením pana eh, zpravodaje jsme dospěli k široké eh, většině, k velké většině v rámci našeho výboru a proto se domnívám, že se ubíráme správnou cestou. Děkuji. Michael. Thank you very much. Děkuji vám. spravodajové, stínový spravodajové. Let us go to... Takže prosím, přistupme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání, drazí přátelé, dámy a pánové. Mohli bychom to zvládnout za 35 minut. Ale prosím, pusme se do toho. Takže rozvoj udržitelného evropského průmyslu, základních kovů, zpravodajem je pan Eduard Martán. Lhůta pro pozměňovací návrhy pominula již 10. července 2015. Kolegové, tady v uličce, prosím vás okamžitě ven ze sálu, protože že byste nás, nám chtěli uh, naslouchat. Prosím, drahí příteli ze zelených, který je zelený venku i vevnitř, Takže kolega Eduard Martan tady má velmi významnou zprávu. Eh, Lhuta vypršela v červenci, 218 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. Máme vyčleněnou hodinu na diskuzi. A pane Martan, dávám vám tímto slovo. Pět minut. Vy mě opravdu vždycky omezujete v času, vy proti mně něco máte, pane předsedo. No dobře, děkuji, pokusím se to říct stručně, vidím, že už je pozdě, je to trochu neobvyklá hodina na takovou tu rozpravu. Já jsem si jist, že to zvládneme. Takže 280 pozměňovacích návrhů, jak jste uh, si povšiml, uh, to je to důkazem toho významu, který připisují kolegové tomuto odvětví. Když se podíváme na tyto pozměňovacích návrhy, tak vidíme, že tu není žádná polemika, žádný společný hluboký nesouhlas. V podstatě sdílíme základní eh, skutečnosti. Jsou tu minimálně dva body, na kterých se shodneme. To je význam těch základních kovů pro evropskou ekonomiku pro všechna průmyslová odvětví, která využívají tyto kovy. To je například letecký, automobilový průmysl, eh, ale i, i eh, energetický průmysl, eh, například větrné elektrárny. A dalším bodem, tedy další body projdu velice rychle. Jaké jsou důvody té takzvané desindustrializace v tomto oboru? Jsou tu dva základní body, na kterých se rovněž shodujeme. To je jednak eh, cena CO2, která je ohrožena eh, vzhledem eh, k těm povolenkám zadarmo. A pokud tu nebudou jasné antidumpingová opatření, to je další problém, a pak taky vysoká, vysoké ceny a kolísavost cen elektrické energie, to je určitý handi, handicap Eh, rozvoje toho průmyslu. Takže jediné, co si říci, je, že eh, jak si hlavním, jedním z hlavních opatření, které eh, navrhujeme, pokud je opatření na hranicích, to není něco, co by stálo v rozporu se s tou základní koncepcí reformy. Ale je to něco, co má zrovno vprávňovat hospodářskou soutěž, a e, konkurenci a bylo to také potvrzeno všemi zástupci odvětví, s nimi jsme se setkali v průběhu konzultací a e, mohlo by to také jak si upřednostňovat, pomáhat těm, kteří produkují e, s nízkou produkcí uhlíku oproti nějakým formám nekalé konkurence. Takže by to mohla být z hlediska evropského průmyslu pozitivní věc, pozitivní přínos a mělo by to být také poselství pro ty, které, kteří nejednají v dobré vůli a kteří se snaží e, proniknout na náš trh, že by tak měli činit tedy v té dobré vůli. Pokud jde o ta, o ta opatření na hranicích, tak já si myslím, že e, směrnice REACH například, když se podíváme na hodnocení těch látek. To dneska nikdo nespochybňuje, naopak to všichni vyzdvihují. A byla to evropská iniciativa, musíme eh, pokračovat trošku v podobném přístupu, podobným způsobem eh, podpořit tato opatření eh, na hranici ve vztahu k CO2, protože jsou to zrovnoprávňující opatření. Je to v podstatě ochranné, protekční opatření a teď jde o to, jakým způsobem bychom měli zajistit eh, skutečně rovnou, rovnoprávnou soutěž. Je důležité, abychom upřednostnili ty producenty, kteří jsou, tak říkajíc, nejcnostnější v tom smyslu, že vyrábějí s nejnižšími emisemi CO2 a využívají nové technologie tak, aby toho CO2 bylo opravdu co eh, nejméně. Ehm, teď víte, že budeme mít COP21, eh, bude se hlasovat o iniciativě. Mluví se o tom, jak by mohla Evropa se postavit do čela eh, boje proti klimatickým změnám a právě toto opatření eh, by mohla být jedním z těchto nástrojů, ale zároveň je to nástroj na obnovu průmyslu, na reindustrializaci. Částečně to může být i finanční nástroj, který eh, naplní jaksi ty naše zelené eh, fondy. Víte, že musíme najít těch 100 eh, miliard na to, abychom financovali ty závazky, které jsme si vytyčili, ty závazky, které vzejdou asi pravděpodobně z Paříže. To jsou všechny investice, které bude potřeba zafinancovat. Dále požadavek eh, školení transparentnosti. Já myslím, že na tom se všichni shodneme, že musí být transparentní eh, eh, informace. A já děkuji všem poslancům, poslankyním, všem skupinám, kteří nás podpořili, pokud jde o osvědčené postupy v tomto průmyslu. Dále KRE realita těch emisí ve vztahu k eh, pracujícím využití eh, těch eh, kvót zdarma ve prospěch pracujících a také vytváření místních informačních a konzultačních výborů. Jsou tu také ještě další témata, na kterých bychom se měli dohodnout, například modernizaci obchodních nástrojů, O tom je potřeba ještě nějakým způsobem jednat, vyjas, vyjasnit si eh, vlastní pozice a opatření, které můžeme přijmout. A závěrem tedy chci říci, že se všichni shodneme na tom, že je potřeba mít tu cirkulární, kruhovou ekonomiku, včetně recyklace. To je prioritní cíl abychom eh, získali skutečně maximální přidanou hodnotu a teď už mi tedy nezbývá, než eh, zmínit eh, to středeční zasedání, z kterého snad vzejde nějaký kompromis nebo krok ke kompromisu. Děkuji. Děkuji vám za tento úvodní projev, za vysvětlení a nyní dostanou slovo Eh, zpravodajové či koordinátoři dvě až tři minuty. Takže koordinátoři. A jako první pan Saliny za EPP. Děkuji. Jak jsme konstatovali, když jsme eh, jednali o tomto tématu na našem posledním zasedání, tak máme pozitivní dojem z odvedené práce, protože ty hlavní e, směry a body, na základě nichž tato zpráva vznikla, jsou e, všechno věci, na kterých se shodneme. Právně je tu kladen důraz na oživení evropské ekonomiky, eh, na ústřední význam průmyslu, zvláště průmyslu základních kovů eh, v rámci tedy evropského, evropských průmyslových odvětví a řešení výzev, které by to mohly toto odvětví eh, ohrozit, zvláště v oblasti energetiky. Tady existují některé velmi specifické postoje v naší e, skupině, pokud jde například o opatření na hranicích. Některé delegace jsou váhavější než jiné. Ale je důležité umožnit zpravodaji, aby ve zprávě plně vysvětlil, plně předestřel, v čem ta reforma spočívá. Já se na to dívám se zájmem, který jsem dal najevo na našich jednotlivých eh, pracovních setkáních. Poukázal jsem i kriticky na nutnost eh, adekvátního eh, řízení, tak abychom se posunuli za ETS tímto směrem. Ty diskuze bych se měly dotáhnout předtím, než se začneme Eh, bavit znovu o ETS, abychom eh, tam nevytvářeli rozpory s ETS. Teď pokud jde o nepřímé náklady, tak pan zpravodaj ehm, relevantně poukazuje na to, že eh, kompenzace spolu s dalšími metodami vlastně vede k distorzím na trhu. Možná bychom mohli tyto kompenzace nepřímých na nákladů, tedy uvažovat o jejich zrušení. Já myslím, že všichni, eh, ale bychom měli přece jen mít odškodnění za nepřímé náklady. Má země je klasickým příkladem. Jsou prostě země, kdy tuto kompenzaci za, zajišťuje stát, jinde nikoliv, což je chyba. To je nesprávné. A jak nastolit rovnováhu na trhu, to myslím, že by se mělo stát prostřednictvím standardizace těchto kompenzací. Jinak mám však pozitivní dojem z, toho, z té odvedené práce a myslím, že bychom měli podporovat implementaci a zlepšování provozu prostřednictvím e, fondů, možná v rámci EFSI, Měli bychom eh, tedy pokračovat v tom na tom středečním zasedání. Děkuji. A nyní pan Tošenovský za EKR. Eh, e Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych v prvé řadě chtěl velmi ocenit kolegu Martena za jeho skoro úpornost, eh, jakou se snaží prosadit význam, aby si všichni uvědomili význam, jaké mají, jaký má průmysl základních kovů z hlediska evropské pozice a zároveň i to, jak ukazuje na velkou, velkou problematiku udržení tohoto průmyslu při velmi složitém a velmi administrativně komplikovaném prostředí eh, v Evropské unii i v rozdílech jednotlivých trhů, jednotlivých pozic na národních úrovních. Já si myslím, že je to skutečně jeden z prvních materiálů, který hovoří o významu Eh, základních průmyslů, základních kovů a věřím, že další, další jednání tady na, na tomto výboru budou dál pokračovat. V některých, na některé záležitosti, které ohrožují tento průmysl nebo mu komplikují konkurenceschopnost na světových trzích, se trochu rozcházíme jako naše frakce ICR. E Nejsme přesvědčeni, že ta větší administrativní zátěž a, a větší, větších kontrol e, právě pomůže tomuto velmi, velmi komplikovanému průmyslu a velmi důležitému průmyslu. E, myslím si, že ten, tento materiál ukazuje na to, jak, jak nevhodná a jak složitá problematika emisních povolenek je a víme, jak na tomto výboru jsme vedli těžkou diskuzi o dalším udržení eh, emisních povolenek eh, při životě a v tomto průmyslu se to ukazuje na plné, v plné míře. Eh, proto já se těším na tu další diskuzi a myslím si, že je velmi důležitá, jak ji vést, že povolenky tady nejsou tím nástrojem, ale v podstatě velmi zásadně komplikují tu celou, tu celou záležitost, protože možná bude potřeba najít nějaký jiný nějaké jiná měřítka, tak jak správně tady pan Martin ukazuje, že mnohé, eh, mnohé dovozové záležitosti mají komparativní výhodu, protože nemají tento, nejsou zatíženy tímto přísným administrativním systémem, tak jako jsou tomu eh, vystaveni evropští eh, zpracovatele. Ale záležitost ETS je samozřejmě věcí jiných, jiného materiálu a jiného jednání, ale ještě jednou bych chtěl velmi ocenit význam, který tento materiál klade eh, na eh, výrobu a průmysl základních kovů. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. And on behalf of ALDE. Děkuji a nyní za ALDE paní Mina. Děkuji vám. Nejdříve chci říci, že jsem velice ráda, že jsem to stihla. Chtěla bych poděkovat zpravodaji a také ostatním kolegům za vykonanou práci zpráva ukazuje, že všechny politické skupiny mají velký zájem o tuto zprávu bylo předloženo opravdu hodně pozměňovacích návrhů, 279. To znamená, že také to ukazuje, že potřebujeme v této oblasti změnu. My také musíme zabezpečit konkurenceschopnost tohoto sektoru z dlouhodobého hlediska. Na základě pozměňovacích návrhů vidíme, že máme před sebou dvě výzvy. Za prvé je to klimatická změna a za druhé jde také o konkurenceschopnost evropského průmyslu. Toto bude jedna z našich největších úkolů v budoucnosti, tak abychom tyto dva úkoly vzájemně propojili. Proto já jsem také po, předložila pozměňovací e, návrhy týkající se jak boje proti klimatickým změnám, tak i v souvislosti s eh, snížením cen. A také musíme se zabývat například také energetickou unii a dalšími aspekty. Také jde o to, abychom vytvořili celosvětové rovné podmínky pro tento průmysl. My musíme také se na počátku prosince v Paříži zaměřit na nízkouhlíkové hospodářství a v této souvislosti musíme také hovořit o v eh, regulacích na hranicích. Já se dále těším na další práci na této zprávě. Děkuji vám a nyní za GUE paní López Bermeo. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. My vítáme tuto zprávu a také práci zpravodaje. Také spolupráce s ostatními kolegy probíhala velice dobře. My jsme předložili 13 pozňovacích návrhů. Tady se to týká větších závazků v oblasti recyklace a na to sázíme má se více recyklovat, má se také, mají se využívat druhotné suroviny. My považujeme za důležité, aby veřejný sektor více investoval a vytvořil soudržný rámec na regionální úrovni. Musí to být sociální rámec, týkající se poplatku. E, v Španělsku existuje COPAS, to je velice důležitá firma, která se také zaměřuje na vývoj a výzkum a všechno toto musíme také podporovat při snižování emisí. Musíme také si vyslechnout sociální partnery, tak abychom se vyhnuli sociálnímu dumpingu, tak abychom vytvářeli kvalitní pracovní místa. Dále požadujeme, aby strukturální propast byla překonána mezi e, cenami elektřiny a výrobními cenami, protože toto podporuje pouze soukromé oligopoly. My dále chceme, aby byla lepší soulad mezi nástroji flexibility, když se vytvářejí dlouhodobé smlouvy týkající se například odběru elektřiny pro firmy s velkou spotřebou elektřiny. Já bych chtěla, aby tato zpráva obsahovala hodně závazků. A tento průmysl utrpěl velké zprávy a musí se znovu oživit. Děkuji vám, děkuji vám a nyní pan Borelli za FDD. Děkuji, pane předsedo chci využít této příležitosti a chci také poděkovat zpravodaji za skvělou práci. Opravdu je to práce, která se vykonává přímo v terénu. Je dobré, že postupujeme pragmaticky a že regulační opatření na hranicích by měla být zavedena tak, aby se vytvořily rovné podmínky mezi evropskými a e, neevropskými producenty. My musíme postupovat velice rychle, abychom podpořili investice a toto regulační opatření nebude vylučovat možnost pracovat i na dalších cílech, například na reformě ETS a nebo také na daní z uhlíku. Tento nástroj by mohl vést dokonce k tomu, že se vytvoří nové systémy v oblasti povolenek v, na jiných kontinentech. Myslím si, musí, že se musíme také e, přistoupit k inovativním nástrojům, tak abychom emise snížili. Další prioritou je začlenění všech zúčastněných subjektů a také místního obyvatelstva do rozhodovacích procesů. To je velice důležité, jak pro pracovníky, tak i pro obyvatele příslušných lokalit. To je ochrana zdraví. My musíme také podniky podpořit a já děkuji zpravodaji za vykonanou práci. A nyní další paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za předleženou zprávu. Já tady nehovořím ve jménu svých vlastních pozměňovacích návrhů, ale já zastupuji region, kde je tento průmysl velice zastoupen. A tento průmysl čelí mnoha výzvám a právě proto je tato zpráva rozhodující a také načasování je správné nedojde k oživení průmyslu, jestliže nebudeme mít průmysl základních kovů. A my mu eh, potřebujeme také ocelárny a slévárny. A jestliže chceme mít trvele udržitelný eh, průmysl, pak také potřebujeme ukládání uhlíku. Já o tom hovořím náruživě, protože u nás jsme zahájili eh, první činnost v rámci klastru eh, a tímto způsobem eh, proto, aby se zahrnuli ukládání uhlíku do této zprávy. Musíme podpořit návrh 129 tento návrh také podporuje ty, kteří podporují inovaci v této oblasti. Jde o to, abychom tento průmysl vyčistili. A mm, ti, kteří se chovají nejlépe, ti by také měli dostat vouchery pro emise. A já si myslím také, že musíme bojovat proti dumpingu a musíme také se snažit, aby rada se angažovala v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji vám. A Kompulana. Nyní paní Kompulana. Thank you, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je důležité začít skutečně toto období Eh, právě tímto tématem. Eh, my víme, že eh, jak jsme zjistili v průběhu prvního roku, když jsme se setkávali s evropskými zástupci, tak jsou to skutečně šokující informace, pokud jde o konkurenci s některými jinými zeměmi, například Čínou s různými problémy nekalé soutěže, čili to je jedna otázka. A další otázka je také férová soutěž uvnitř Evropy. A my čekáme na komisi, aby připravila něco týkajícího se nepřímých nákladů a pokynů, které s tím souvisí. Máme na to stanovisko v tomto novém parlamentu? Mě nezajímá, co se dělalo v předchozím období, teď je nás tady tolik nových, ale máme tady společné, společný názor na to, co by evropská Eh, soutěž, férová soutěž měla skutečně eh, znamenat, protože zdá se, že pokyny zatím nejsou dost jasné, pokud jde o srovnávání. Eh, máme tady seznam týkající se uniku uhlíku, dalších otázek. Měli bychom mít i obecnější pokyny týkající se státní pomoci, abychom alespoň tady v rámci Evropy měli férovou soutěž, abychom zlepšili věci i na klimatickém summitu v Paříži, ale i mezinárodně prostřednictvím obchodních dohod. Děkuji. A následuje Ben Lange, eh, náš host za INTA. Ano, děkuji vám srdečně, pane předsedo. Já jsem nadále náhradníkem v tomto výboru, nejsem pouze hostem. Uh, já si myslím, že zaměření je skvělé, že v oblasti ocelářství, což je stěžejní průmysl v EU, musíme eh, posílit ochranu životního prostředí a také musíme posílit kvalitní pracovní místa, ale my mám trošku problémy s regulačním opatřením na hračnicích, protože se domnívám, že tímto způsobem chceme zavést nový byrokratický prvek, protože budeme mít různé produkty, které budou platit různé poplatky a budeme to muset také započítávat při exportech a dovozech mozek, To bude tedy velice složitý systém. A máme také řetězce, eh, hodnotové řetězce, které pracují přes hranici a naše ocelárny jsou také eh, závislé na importu a tím pádem se dostaneme do problému. A za třetí se také domnívám, že takováto regulační opatření jsou v rozporu s obchodními dohodami, které jsme uzavřeli kdy musím se také podívat na to, zdali by to bylo také v rozporu s pravidly VTO, což by vedlo ke sporům, ale má, vysílá to také politické signály. Když nyní otvíráme trh pro ocel z Ukrajiny, tak tím posílíme také Ukrajinu. Ale jestliže budeme mít e, takový to poplatek pak zablokujeme náš trh vůči těmto produktům. Takže nebylo by lepší, kolegyně, kolegové, podívat se na to, zdali bychom nástroje na ochranu trhu bychom neměli dále rozvíjet a rada blokuje v současné době tyto nástroje. My bychom totiž tímto způsobem mohli zabezpečit, že když u jednoho produktu prokázali eh, ekologický dumping, pak bychom mohli zavést cla, což by bylo také v souladu s pravidly VTO. A také na eh, základě našeho rozhodnutí by bylo možné stanovit taková sankční cla, že by se ekologický dumping, dumping posléze vyrovnal. Děkuji vám. Pan Gajer. Pan Gajer má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat kolegovi Eduardovi Martánovi. Eh, pane kolego, eh, ty, vy, vy víte, že bych býval rád tuto zprávu zpracovával sám, protože jsem z Duisburgu, kde jsou velké ocelárny a proto jsem měl velký zájem o to, aby tato zpráva vznikla, protože si myslím, že se musíme skutečně intenzivně zabývat situací důležitých průmyslových odvětví v EU. Ocel je velice důležitý a surovina, která je na počátku e, tvorby a výroby dalších produktů a my jsme zatím se nestavili dostatečně pozorně k různým průmyslím eh, odvětvím. To také souvisí s, komí, s komisí. Vy víte, že komise eh, často dělá různou eh, politiku, různí experti Eh, experti se zabývají eh, různými eh, cestami a stanovisky a právě proto naším úkolem poslanců by bylo tyto čtyři oblasti opět propojit či vzájemně vyvážit a kompenzovat. Já si myslím, že Bernd hovořil o mnoha důležitých bodech, ale je rozhodující, abychom na tomto místě také z hlediska obchodního našli cestu, jak budeme chránit ekologickou eh, výrobu eh, základních kovů v Evropě a také zastavili celosvětový dumping. A Bernd tady určitou cestu již naznačil, ale já chci ještě také upozornit na eh, důležitou věc a to je hospodářská soutěž. My máme takovou situaci, kdy naše právo v oblasti hospodářské soutěže brání tomu, že bychom byli skvělí v oblasti e, ocely a tím také trpí eh, jedna velká finská firma, a, která je opravdu velká a právě proto komise se zabývá především dominantní rolí toho, této firmy. Ale kolegové z komise se nezabývají tím, zdali tato firma přežije z globálního hlediska. To znamená, že my si sami stěžujeme život z hlediska hospodářské soutěže a vůbec se nedíváme na to, jak vypadá mezinárodní situace v různých odvětvích. Já neříkám, že musíme podporovat dominantní firmy, ale jestliže chceme chránit eh, evropský průmysl, tak musí musíme také dbát na to, v jaké situaci se nalézají z hlediska globální konkurence určité firmy. A tím se také musí zabývat komise a jestliže na to nebude dbát, tak na to musíme také upozornit. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego. A teď jménem Evropské komise zástupce vedoucího oddělení DG Grow. Madame Diaz Nepolido, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Díky za to, že jste mé jméno neskomolil, to se stává málo kdy. Začnu tím, že řeknu, že Evropská komise sdílí obavy všech kteří zde hovořili, co se týká významnosti, důležitosti sektoru základních kovů pro evropský průmysl. Chceme poděkovat panu Marténovi za tuto zprávu, která je velmi dobře napsána a je velmi obsáhlá. Chceme vás ujistit, že jakmile ta zpráva bude přijata v konečné verzi, poslouží jako vstup do dalších reflexí, dalších diskusí i v komisi. Máme různé nástroje na obranu průmyslu a do budoucna chceme spustit další nástroje, jako například ETS, které zahájí činnost a i v rámci budoucích diskusí o věcech, jako je mimo jiné ETS, o tom ale nechci hovořit tady, budeme hovořit v kontextu i tohoto průmyslového sektoru. Opatření na hranicích, o kterých se zde hodně hovořilo, to byla vždy součást takzvaného toolboxu. Komise o tomto už diskutuje dlouho, zohledňujeme tento nástroj v různých studiích dopadu. Komise v této fázi v podstatě tvrdí, že tato opatření mohou eh, mít za úkol omezovat dopady změny klimatu na sektory, jako je tento. Nicméně komise je přesvědčena, že v krátkodobém horizontu ty bezplatné povolenky, tak jak se navrhují v novém návrhu ETS, ale i v dlouhodobém horizontu v kontextu mezinárodních dohod, v kontextu po Paříži, jsou právě to pravé, co potřebujeme k negování dopadů změn klimatu na tento sektor. Na závěr bych ráda odkázala na eh, kolegu, který zmínil dlouhodobé smlouvy a energetické otázky v těchto smlouvách. Chci připomenout všem poslancům, že momentálně probíhá v komisi veřejná konzultace v rámci energetické unie. Je to diskuse také na téma designu energetických trhů. Tato konzultace bude ukončena za několik týdnů, přičemž se ptáme na velice konkrétní otázky pro tuto oblast eh, chceme vstupy jak z evropských institucí, tak od jinot. Takže toto je další věc, kterou komise zvažuje. Co se týká veřejné versus soukromé produkce, to je fáze technologická. Eh, samozřejmě potřebujeme jak soukromou produkci, tak recyklaci produkce, musíme rozvíjet další ekonomii, eh, ekonomiku, zeleného hospodářství a tak dále. To je z mé strany vše a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Na závěr debaty má slovo pan zpravodaj Martin. Prosím. Já vám děkuji, pane předsedo. Dobře vidíte, že tato debata je skutečně bohatá a podnětná, jak už jsem říkal na úvod. Také vidíte, že tady není, eh, nejsou žádné propasti v názorech, i když musíme vyjasnit některé Eh, specifické věci, tak všichni se shodujeme na tom, že chceme podpořit evropský průmysl a pomoci mu rozvíjet se, zabránit tomu, aby se dostávalo na uh, okraj. Protože už 30 let je tu proces desindustrializace v tomto sektoru, který já velmi dobře znám. Jistě je potřeba harmonizace, jak říká pan Salini, za EPP, já mu děkuji za práci, kterou eh, odváděli. Jistě je potřeba se podívat na to, jak konkrétně sformulovat eh, ten kompromis, jestli ty, jak to tam udělat s těmi nepřímými náklady a jejich kompenzací, jestli to zharmonizovat ne, nebo ne. Ať to bude tak či onak, potřebujeme společnou politiku na evropské úrovni. Dále, pokud jde o um, možnost opatření na hranici, eh, dodatečné administrativní náklady, ehm, jestli by to bylo méně nebo více konkurenceschopné. Jestli dovolíte takovou krátkou odbočku. Já jsem pracoval 32 let eh, v provozu, kde se vyráběla ocel v ocelářství. A ehm, pro ty z vás, eh, kdo možná nejste informováni, já vysvětlím, jaké jsou tyto náklady od začátku až po klienta. Na jednu tunu oceli eh, vlastně máme eh, určitou funkčnost, která eh, funguje asi 17 let, to znamená od tavení až po transformaci, až po konač, konečnou výrobku v každé etapě je jasně stanoveno kdy, kdo, za jaké teploty, co udělal, jaké bylo počasí. Existuje taková jednoznačná jakási identita této tuny e, ocely a ta pak sleduje tuto tunu ocely e, po řadu let. Takže e, když někdo hovoří tady e, o e, tomto Eh, zvyšování energetické eh, zátěže, tak já si myslím, že tato jakási karta totožnosti té ocely, to je nejlepší záruka pro toho klienta. Klient chce vědět, za jakých podmínek to vzniklo, jak, kdy a tak dále. Takže to je jenom drobná dodatečná řádka, kde se řekne, k tomuto materiálu bylo potřeba x tun CO2. To není nic šíleného, to trvá 30 sekund, aby se tam přidala ještě jedna řádka to není žádná zátěž. Eh, tak, teď eh, tady musím dát pozor, abych se nerozbil brýle. Jsem z toho celý nervózní. Takže, já už skončím, ale ho, hovoříme eh, tedy také hodně o výzkumu a rozvoji, o financování školení, abychom zachovali tuto konkurenceschopnost, která je tak nezbytná a na tom se shodnou, shodne většina našich eh, firm. Někdy ovšem investujeme do výzkumu a eh, rozvoje, ale tím to jak se končí. Zůstaneme eh, před branami samotné výroby. Například máme jeden provoz ve Španělsku, kde se ukazuje, že jsme schopni zachytit 100% CO2. Ono to v tom Španělsku funguje, podařilo se zachytit eh, 98%, eh, ale nefinancovali jsme pak zbytek toho výzkumu, abychom si řekli, co s touto technologií udělat. Dobrá, máme tuto kapacitu, ale kde to potom ukládat? Některá území mají tuto možnost, tím lepší, měli bychom jim pomoci tuto kapacitu rozvíjet, ale existují i jiné možnosti výzkumu a rozvoje, jakým způsobem prodloužit jaksi životnost CO2. A já vidím, že už vy jste mi nejradši přerušili slovo, ale upravdu úplně na, na závěr, eh, co to je vlastně to opatření na hranicích? Vždycky, když jsme se setkávali, tak myslím, jsem si myslel, že to říkám jasně, ale to není daň, to není daň na hranici. Jde o to, že když máme eh, jaksi 10 zemí, 25 industrialistů, tak oni nám říkají všichni, jak udržet konkurenceschopnost. Vzhledem eh, tedy zvýšení ceny CO2 a pak otázka ceny energie. Ale jak zajistit, že investice budou v Evropě a ne mimo Evropu? A tady Jens Geier, který se mnou byl v Duisburgu, on byl svědek tomu, že skupina Thyssen kvůli tomu už v Duisburgu nebude investovat. Ona chce, bude investovat mimo Evropu. Ale přitom my tady máme dát průmyslu určitý nástroj, který jim umožní tyto investice eh, provozovat, eh, profinancovat, aniž by zatěžovali veřejnou eh, kapsu a aby s tím zároveň byla zajištěna rovná konkurence mezi nimi a průmyslem z mimo Evropu, dokonce i mezi nimi navzájem. Čili díky tomuto můžeme zviditelnit ty průmyslníky, kteří jsou schopni eh, dobře zacházet o dvě. A všechno ostatní, to jsou jenom politické hm, figury, to, je, to jsou jenom zaujímání určitých pozic. Tady jde skutečně teď o to, jak otevřít brány investicím v Evropě. O to jde. Děkuji, pane předsedo. You see, exciting speech. Tak to bylo skutečně velice eh, plamené. Je vidět, že to téma je vám skutečně velmi blízké, což je vždy skvělé. Dostali jsme se v podstatě na konec schůze. Ten konec schůze je odvislý pouze od vás. Mohl byste klidně hovořit dalších 15 minut, kdybyste chtěl, tak bychom tady my všichni ostatní zůstali i dál. Pan předseda bez mikrofonu. Máme něco do bodu různé? Nemáme. Tedy další schůze 20. 1. září odpoledne, 22. září ráno i odpoledne. Děkuji vám a uvidíme se za pár dní.